Dobrý den, vážení kolegové. Vítám zde pana Vílana, ředitele generálního ředitelství Connect, a pana Karzo Půloka. Začneme tedy prezentací komise na téma hodnocení dopadů v balíčku nařízení o telekomunikacích. Nejprve si vyslechneme úvod, maximálně 15 minut. To přednese pan Vílen. Následně proběhne stručné vystoupení za Berek, pan Karcopoulos a následně Madame Destil. Začněme tedy. Pro tuto rozpravu máme k dispozici jednu hodinu. Jak víte, poté by mělo proběhnout hlasování. Takže musíme časovou lhutu dodržet. Prosím, pane Ujílan. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, dámy a pánové. Já se opravdu pokusím dodržet časový rámec, tak aby zbylo dostatek času také na diskusi. Podívejme se na první snímek, což jsou cíle našeho návrhu. Já myslím, že to je členům výboru v této fázi již známo, nicméně možná by bylo vhodné i tak si to znovu projít, abychom pochopili, eh, jak jsme k těmto cílům dospěli. Takže v zásadě jde o to, jak přispět k jednotnému vnitřnímu trhu, Uh, uh, a ve snaze dosáhnout co největší integrace. To je velmi důležité, zejména pro síťový průmysl. My v Evropské komisi se také snažíme, abychom stavěli na stávajícím rámci. Takže to jsou v zásadě ty směrnice z roku 2009, také nařízení BEREK a roamingové nařízení. V zásadě ty jsou ponechány nedotčené, ale je tady ještě nějaké dodatečné zaměření nebo respektive určitá nástavba nad těmito základy. My jsme velice přesvědčeni o tom, že konkurenční principy, které jsou zakotveny v těchto e, aktech legislativy, mohou výrazně na pomoci trhu. Také bychom rádi viděli eh, určité kroky zaměřené na otevřený internet, ale zároveň potřebujeme ponechat prostor také pro inovace. Velice často se hovoří o tom, jak je toto relevantní pro konsolidaci příslušného sektoru. Nám jde o to, abychom podpořili přínosy, eh, které pomohou spotřebitelům vstupovat do tohoto sektoru, ale zároveň nechceme, mm, aby to mělo negativní dopady na operátory jakékoliv velikosti. To znamená, aby to třeba někdo nepovažoval za vhodnější pro, mm, nebo respektive, aby ti operátoři menší velikosti měli pocit, že to pro ně není, to určitě ne. A konečně eh, bychom rádi tady představili minimální změny zprávy a řízení eh, s cílem zajistit spolupráci a strategický evropský rámec. Ale hmm, nejde tady o jednoho centrálního regulátora. Výbor pochopitelně si je vědomí e, toho, že tady tento návrh má poměrně krátkou lhůtu pro vstřebávání, abych tak řekl, než je obvyklé. A rádi bych, mělo se to tady probrat eh, ještě před březnem. Nicméně rádi bychom profitovali ze stávajících konzultací, zejména v oblasti otevřeného internetu, abychom mohli eh, tady také pracovat v té oblasti otevřeného internetu a schvalování. Zároveň se snažíme, aby ten proces zahrnul co nejširší počet zainteresovaných subjektů. Eh, snažíme se tam zahrnout vedoucí pracovníky ze všech oblastí, z toho digitálního sektoru a rovněž bychom zde rádi viděli průběžný dialog, co se týče politiky rádiového spektra eh, také politické rozpravy na telekomunikační radě. Byla rovněž připravena velice obsáhlá studie v loňském roce. Je to návrh, který se dostane do zákonodárného procesu ve zrychleném procesu a my jsme byli připraveni zohlednit názory co největšího počtu zainteresovaných stran, tak aby všichni věděli patřičné dopady toho, co navrhujeme. Hnací síla za naším návrhem je představa o fragmentaci, která pořád přetrvává na evropském trhu s telekomunikacemi, a to přes různá legislativní opatření, která už byla přijata. Obecně to lze rozlišit do čtyř skupin. Tato fragmentace souvisí s schvalováním eh, působení telekomunikačních operátorů. Poté to souvisí také s podmínkami, které jsou připojené k, těm, ehm, k tomu schválení. Za druhé, vidíme velmi hmatatelné známky roztříštění v oblasti předělování spektra, zejména u eh, internetové připojení a s tím, že dochází ke zpomalování zavádění této služby na území členských zemí. A poté jde o rozdíly v podmínkách, za kterých mohou virtuální operátoři získat eh, část eh, mobilních eh, sítí, což znamená, že ty podnikatelské modely ve členských státech se od sebe velmi liší. A za čtvrté jsme svědky tržní fragmentace, která poškozuje zájmy spotřebitelů. Je to tedy oblast ochrany spotřebitelů a také a většinou to je tedy účtování mezinárodních hovorů a roamingové sazby. Tady mám jenom velmi stručně ty nejdůležitější dopady. Vidíme, že konečné ceny pro spotřebitele jsou velmi, ve velké, velkém rozpětí, kolikrát to je až o stovky procent mezi těmi nejnižšími a nejvyššími cenami. A to jsme museli upravit e, pro některé extrémní hodnoty. Je potřeba si připomenout, že Pokud by došlo k větší konvergenci cen, tak eh, si nemyslíme, že by tato konvergence vedla pouze k průměrnu, k průměrným hodnotám. Spíše eh, si myslíme, že to prostředí by potom bylo konkurenčnější a spíše eh, by se ty, ty spotřebitelé přesunovali do těch zemí, kde to konkurenční prostředí je nejvyspělejší a kde ty ceny za jednotky které platí konečný uživatel, by byly nejnižší. Takže eh, podle nás eh, dynamičtější trh, který bude výhodný pro všechny strany. Dále na tomto obrázku vidíte rozdíly eh, pokrytí 4G u těch čtyř hlavních, v porovnání se čtyřmi hlavními operátory ve Spojených státech. Jak vidíte, ten hlavní z nich pokrývá 90 obyvatel, zatímco eh, ten největší evropský provozovatel nepokrývá ani 30 což je přirozené, protože kapitálové výdaje v Evropě do bezdrátového připojení jsou nejenom nižší, ale také vykazují nižší nebo sestupný trend eh, v této době. A tady je další obrázek, který nesouvisí jenom s bezstrátovým připojením, ale souvisí s CAPEX. Porovnáme tady evropské, východoazijské a evropské společnosti. A poslední eh, graf, který vám ukážu, se týká toho, že se potýkáme s velkými problémy v tomto odvětví. A sice proto, že příjmy z hlasových služeb jsou sice velmi užitečným příjmem, ale pořád je to příjem, který neustále klesá. Když se podíváte na levou stranu, tak vidíte příjmy z mobilních hlasových hovorů ve srovnání s přenosem dat. Takže tady dochází k obrovské transformaci tohoto sektoru. To bychom měli umožnit a podpořit. A vždycky bychom to měli na paměti v kontextu těch eh, návrhů o roamingu. Musíme pomoci společnostem, aby měli podnikatelské modely, které se budou odvíjet od prodeje přenosu dat spíše než eh, prodeje hlasových služeb. Na pravé straně potom vidíte evropské společnosti, kterým se daří eh, tento přechod eh, udělat. Nejsou to jenom evropské společnosti, ale typickým příkladem je evropská společnost na dynamickém trhu, která se postavila čelem k těm výzvám, eh, zaměřila se na přenos dat a daří se jí projít tímto obtížným obdobím a zachovat si svůj tržní model. A teď, když se podíváme na některé z těch klíčových faktorů, tom hodnocení dopadu Je to subsidiarita a přiměřenost, samozřejmě to je naprostý základ. Je asi také nevyhnutelné, že pokud to chceme respektovat, tak eh, musíme koordinovat více naše činnosti na evropské úrovni, ale chtěl bych také zdůraznit, že nechceme si vynucovat nějakou konsolidaci nebo centralizaci tohoto uh, Eh, odvětví. Chceme umožnit těm operátorům, kteří to chtějí, chtějí, chtějí přejít na jinou úroveň, že budou existovat eh, minimální překážky. A co se týče subsidiarity, tady eh, máme závazek, že budeme zasahovat do trhu pouze, když to bude absolutně nezbytné. Myslím, že Tady je ponecháno pořád dostatek prostoru pro národní orgány, které budou zpravovat eh, spektrum, zejména příjmy z přidělování spektra, eh, s tím, jak budou zpravovány eh, virtuální operátoři a jejich produkty. A v rámci toho jednotného schvalovacího režimu také navrhujeme, aby hostitelský NRA, který má na starosti kontrolu těch regulatorů, regulačních eh, požadavků dohlížel dále na operátory. A tady jsou ehm, v tabulce uvedeny eh, ty konkrétní, eh, jednak obecnější, ale i podrobnější cíle. V podstatě o něčem z toho už jsem hovořil, jsou to ty čtyři faktory vedoucí k fragmentaci, které se snažíme vyřešit tak, abychom usnadnili operátorům fungování a aby spotřebitelé měli prospěch z těchto kroků. Jsou tady určité základní scénáře. Jednak je to pokračování současného statutu quo, poté to možnost jedna, dokončit ten jednotný trh prostřednictvím svým koordinace regulatorů. Eh, možnost dvě je integrovanější legislativní návrh, který by obsahoval cílená eh, opatření na zřízení jednotného, eh, jednotného trhu. A to, ta třetí možnost by předpokládala jednoho evropského regulátora, který by byl založen touto legislativou. Zatímco někteří dávají přednost možnosti tři tak eh, to páchaly pochybnosti, jak dlouho by trvalo, než by bylo možné celý tento proces dotáhnout do konce a jestli tou nevýhodou není přehnaná centralizace v porovnání s tím, co se, eh, jaké problémy se musí řešit. A my tedy jsme v rámci toho návrhu, který jsme předložili, upřednostňovali dynamický trh, který se přikloní k, těm, eh, k té nejlepší praxi a kde by bylo možné dosáhnout zisku 110 miliard euro za rok, ale došlo by také k šíření těchto pozitivních dopadů na další eh, sektory, které potřebují konektivitu a větší volba pro zákazníka a kvalitnější služby. To jsou tyto výhody. Samozřejmě, že v krátkodobém výhledu se to sebou ponese i Další náklady jednak půjde o ukončení toho systému roamingu postupné u národních hovorů by to začalo fungovat až teprve v roce 2020 a dokonce i u těch extrémních scénářů, kdyby nedošlo k žádnému zásahu do trhu, by ty náklady určitě také Eh, byly, byly by sice menší než eh, ty výhody, které by eh, vznikly. A doufám, že to dostatečně ilustruji na tomto grafu. A úplně na závěr tady ukazuje, ale nenavrhuji, abych to celé četl, to posouzení různých možností, o kterých jsem předtím hovořil. A toto vyplývá z eh, těch klíčových rysů jednotlivých scénářů a s tím, že my tady dáme přednost eh, té možnosti číslo dvě. Děkuji vám, paní předsedkyně. Myslím, že se mi podařilo dodržet eh, můj čas. Grazie, signor Vil. Děkuji, děkuji pane Vílané a nyní na tři minuty dám slovo panu Karzopulosovi za Berek. bez mikrofonu. Thank you. Uh... Děkuji. Děkuji za vaše pozvání. A jsem rád, že mohu vyjádřit také určité názory, připomínky k tomuto návrhu. Jako klíčový aktor je komise pověřena podporou regulačních činností. Berek se snaží plnit své cíle a podpořit posílení jednotního vnitřního trhu a také vytvářet optimální podmínky pro větší investice. Ještě bych chtěl říci, že národní regulátoři, kteří jsou každodenně v terénu, jsou si vědomi těchto výzev, které jsou v tomto sektoru. Ano, jsou zde jistě zdroje růstu, které musíme využít ještě lépe a musíme také budovat evropský rámec, který podpoří hospodářské podmínky. To je ostatně to, co jsme také řekli na slyšení ke zprávě paní Trautmanové. zároveň ale neřešíme rámec celkově. Berek má pocit, že toto posouzení dostatečně neřeší exogenní faktory, které mají dopady na výkony tohoto sektoru. Tom se mimo jiné spadají finanční podmínky operátorů a finanční podmínky celkově, stávající daňové režimy, pracovně právní náklady a různé další aspekty for economy of time I, I will not get into S ohledem na omezenou časovou lhutu nechci zacházet do detailů k tomuto návrhu, možná jenom několik eh, úvah, co se týče toho posuzování. Co se týče pokrytí širokopásmovým připojením a výkonností, tak tady vidíme, že podle údajů OECD Evropa a USA vykazují víceméně podobné pokrytí, ovšem evropští občané mají vyšší rychlost a nižší ceny. Také zde panují určité obavy, co se týče rozrůzněnosti cen v Evropě. Mám tady novou studii americké nadace, je to tedy americká studie, která porovnává různou situaci v Americe, v Evropě i jinde na světě a z této studie vyplývá, že cena e, připojení vysokorychlostního připojení k internetu se může hodně lišit. A může třeba to připojení mezi jednotlivými městy, ta cena se lišit až trojnásobně. Čili ty cenové odchylky, to není něco, co je jenom v Evropě, ale tyto rozdíly byly zaznamenány také v USA. Co se týče používání let, let me start by... používání NGA, tak úvodem bych chtěl říci, že Berek jednoznačně podporuje udržitelné investice prostřednictvím koordinovaných činností v rámci Evropy. Také by bylo možné projednávat různé inovativní formy regulace. Ovšem, investice nejsou v Evropě nějak mimořádně obtížné. Přístupové sítě jsou realizovány operátory stále rychleji. Tady toto zvyšuje schopnost evropských operátorů. Použití optických vláken také probíhá stále rychleji, a to dokonce rychleji v Evropě než v USA, což ostatně dokládají údaje FTTA a FTTB globální rating. A závěrem svého vystoupení bych chtěl ještě říci jednu poslední věc. A to sice pokud jde Google, Facebook a Microsoft, tak toto nejsou nějaké projekty nadnárodních eh, obrů, ale jsou to realizované sny a na to bychom neměli zapomínat. Grazie, la parola or... Děkuji. A nyní má slovo paní kolegyně, prosím. Pan... Ne, ne, omlouvám se, říká předsedky, paní předsedkyně. Tady pan kolega má slovo. Ano, já mám jenom věcnou připomínku, paní předsedkyně. Vy jste řekla panu řečníkovi z Bereku, že má pět minut, pokud jsem to tady neslyšel, neslyšel milně, ale vy jste se ho snažila přerušit po čtyřech minutách. Můžete mi to vysvětlit? Čerto, protože by udá... Ne, říká paní předsedkyně, já jsem mu dala tři minuty, nikoli v pět. Pan řečník měl k dispozici tři minuty. Já se omlouvám, ale skutečně jsem slyšel pět minut, možná je to moje chyba. To je možná problém překladu, říká paní předsedkyně. Překladu do angličtiny tedy. Ale nakonec já jsem ho nechala mluvit čtyři a půl minuty. Paní kolegyně. No Děkuji vám, paní předsedající. Já nevím, co jsem slyšela, takže věřím vám na slovo a věřím také našemu kolegovi na slovo, ať je tomu jakkoliv. Možná, že se bude tedy řečník muset vyjádřit znovu, protože Berek hraje velice závažnou úlohu v té celé záležitosti. Při příští debatě bych mu vždycky měla dávat slovo. By se mu vždycky měla dávat slovo. A teď vyhodnocení dopadu představuje stejný problém jako návrh na řízení komise. Naše komis, náš výbor už tento projekt kritizoval. Zdůraznili jsme jisté problémy, jejich několik. A krom naší reakce, když paní Krus předložila svůj návrh. Všechno proběhlo velice rychle, měli jsme málo času. Takže nevyhnutelně čelíme řadě potíží, které vůbec vyvstat nemuseli. Pokud jde o text jako takový, je to nesmírně složitý text, velmi složitý a domnívám se, že z redakčního hlediska bylo možné vytvořit něco jednoduššího, prostě čistšího, aniž bychom obsah toho návrhu nějak poškodili. Timing známe a vyhodnocení dopadu, eh, řekla bych, je teď před námi. A pokud jde o tu studii, o tu dopadovou studii, je tady několik momentů, které byly eh, zdůrazněny řediteli, jak to zdůraznil tento pán. Například proběhlo celá řada diskuzí a dopadových studií ty problém nekladou. Když jsme řekli, že eh, řízení spektra by mělo být předmětem koordinace a nemělo by to být tak fragmentované. Ale eh, pas, k tomu bychom potřebovali velice pozornou, detailní dopadovou studii. regulatorios distintos nacionales, hay marcos fiscales distintos, eh, hay eh, una serie de elementos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 Grazie, Pilar. La parola. Děkuji, Pilar. A slovo má pan Čičestr, prosím. Děkuji. Eh, děkuji, že jste sem přišel, pane Wielende. Já jsem si poznamenal, jste říkal, že eh, názory zainteresovaných stran byly zohledněny. Byl bych rád, abyste to mohl trochu podrobněji rozvést, protože já znám celou řadu z nich, které jste nezohlednili, proto jsem také sformuloval ústní otázku na komisi. Proč tedy té konsultace nebyly širší? Hovořil jste také o minimálních změnách v systému řízení, ale přitom jste hovořil o přenosu kompetencí z těch jednotlivých národních NRA do centra. Potom jste hovořil také o hodnocení výhod těchto opatření. Eh, bylo to asi 110 miliard, a proto by mě zajímalo, jaká, na základě jaké metodologie toto číslo vzniklo. Mě by to moc zajímalo, jak jste k tomu dostal. A také bych chtěl spochybnit vaše tvrzení o tom, že trhy jsou roztříštěné. tady někteří, kteří mají opačný názor, upozorní na to, že čtyři velcí operátoři mají více než 60%, což vůbec eh, neodpovídá té vaší tomu vašemu tvrzení o roztříštěnosti trhu. Je mi líto, že říkáte, že možnost dvě je lepší než možnost jedna. Já si myslím, že je nejlepší vždycky budovat na stávajících institucích a systémech a dát jim příležitost eh, dosáhnout úspěchu a dát jim dostatek času. A proto se chci zeptat, Jaký důvod vedl k tomuto narychlo spíchnutému návrhu, tomu, že jste udělali soubor těchto opatření, protože eh, to není jako mm, koherentní jako nařízení. Těžko se tady hledá nějaký naléhavý důvod, proč je potřeba tuto legislativu přijímat. A pokud to je naléhavé, tak proč to ne předložit jako eh, zvláštní opatření? Mě trochu zklamalo, že komisař před dvěma týdny neodpověděl na moji ústní otázku. Neodpověděla. Já jsem tedy zaznamenal, že na konci jejího vystoupení řekla, že odpoví písemně a těším se na to, až to dostanu, ale chtěl bych varovat, že vám těch otázek pošlu víc, protože to, co jsem až dosud slyšel, mě úplně neuspokojuje. Grazie, la parola, Děkuji a slovo má pan Ody. Merci, Děkuji, paní předsedkyně. Lituji, že ten omezený čas nám neumožnil mít doplněk k výměně názoru mezi našimi dvěma hosty, protože jsem pochopil, že jejich názory jsou velmi nuancované a mě by to velmi zajímalo. Především zástupce Berestku by měl mít příležitost pokračovat ve své analýze. Já bych se rád vrátil k té eh, digitální fraktuře. Vy tomu říkáte fragmentace, ale pokud jde o nabídky služeb a sítě. My konstatujeme v terénu, já jsem eh, poslancem v Masiv Central, to je venkovská oblast, a co tady zjišťujeme? a to, že historicky a v průběhu času eh, jsme, máme vždy stejné povinnosti. I když dojde k válce a kdykoliv se daří eh, národu dobře, tak už pak nemáme stejná práva. A kdykoliv dojde k pokroku pokud jde o e, pohodlí občanů, tak e, nám to přijde vždy se spožděním. Někdy je to pět let, deset let, dvacet let, ale vždy je tady spoždění. Bylo tomu tak s vodou, se zdravotními sítěmi, elektřinou a teď máme stejný pocit s dálnicemi, s rychlovlaky a dnes digitální sítě. Já lituji, že jste se k tomuto tématu ne- nedostali eh, v tom úhlu fragmentace než v digitálním úhlu a eh, v skupině jsem menšině. Já si kladu otázku o logice trhu, o které se opírá Evropská unie. A teď vidíme, kde jsou hranice aniž bych chtěl tyto hranice spochybnit, ale ať uděláme určitý patchwork mezi veřejným a soukromým sektorem, abychom zajistili jeden cíl, aby všichni občané, ať se nacházejí kdekoliv na území Evropské unie, byli obslouženi. Dnes tomu tak není. A když odmítáte obci číslo 3, tak to je velká chyba, protože fragmentace se tady objevila, protože členské státy a národní úřady, BEREK je koordinuje, ale ale co vlastně koordinuje? Provozovatele nám říkají, že máme evropské cíle a e, tarify stanoví stát. Ale kdo dělá sítě? Nikdo, kromě logiky trhu. A já si kladu otázku, jak můžeme mít pokrytí a zajistit občanů, že může důvěřovat ve svůj kontinent, protože všichni víme, že přístup k dálnicím, rychlovlakům a digitální síti je to rovnost příležitostí a konkurenceschopnost na našich územích. Děkuji, pane Ody. Nyní bych navrhla následující. Vzhledem tomu, že tady nebylo mnoho vystoupení a máme ještě tedy k dispozici asi 15 minut, tak eh, na základě toho, co tady řekli kolegové, a domnívám se, že to je vhodné, abychom využili této příležitosti, tak eh, ještě předtím, než uslyšíme závěry, bych využila této příležitosti a dala znovu slovo panu Karzopulovi z Bereku, který by mohl třeba zareagovat na některé ty pochybnosti, které tady vyjádřili kolegové. Můžete takto doplnit své vystoupení, prosím. Thank you. Děkuji. Nejprve bych chtěl znovu zdůraznit a říci všem členům tohoto výboru, zpravodaj, stínovým zpravodajům, všem členům ITRE, že naše stručná analýza je k dispozici, byla již rozeslána v rámci konzultací spuštěných panem Castillo potom možná ještě několik dalších věcí, ale nechci skutečně z důvodu omezeného času zacházet do nějaké podrobné analýzy. Co se týče fragmentace. Ano, skutečně se zdá, že mobilní operátoři mají významný podíl na evropském trhu. Máme tady 221 milionů, což jsou hm, zapsaní uživatelé, tedy uživatelé, kteří si platí nějaké paušály. A to je určitě vyšší číslo, které máme tady v Evropě než v USA. Co se týče těch hm, národních stop, tak nevím, jaké by to mohlo přinést větší přírosy, protože ty fixní náklady jsou hm, navázány na místní sítě. Další důležitá věc. Nejsme se vědomi nějakých příkladů stávajících chybějících služeb, které by operátoři mohli na trh dodávat. Zároveň by také mohlo být eh, přínosné zvážit určitá rizika související s dynamickým vývojem na národní a vnitrostátní úrovni, které by mohly oslabit eh, pozici národních operátorů a pozici spotřebitelů. Rovněž se zde hovořilo o jednotném evropském schvalování. Berek vytvořil a předložil návrhy o tom, jakým způsobem bychom mohli snížit administrativní zátěž celoevropských operátorů. To je určitě něco, co by stálo za zvážení. Nesmíme zapomínat na to, že evropští operátoři, kteří vstupují na vícečentné trhy, si v první řadě musí být vědomi různých právních či daňových režimů a schvalovacích postupů. A tyto schvalovací postupy, ano, jistě by mohly být zjednodušeny um, ale a určitě by to nevyžadovalo nějaký komplexní byrokratický proces. To je z mé strany asi vše, co se týče druhého vystoupení. Jak jsem ji řekl na začátku, velice rádi poskytneme naši analýzu všem členům tohoto výboru. Děkuji. Děkuji. A prosím, pane Vílane. Uh, Děkuji. Možná, že bych měl na úvod poděkovat za tuto diskusi. Myslím, že mám podobné názory na ten schvalovací proces, i když možná, možná máme jiný úhel pohledu, ale myslím, že oba sdílíme to, že status quo není optimální. Krátce ještě k tomu, co tady bylo řečeno panem Chichesterem o fragmentaci trhu. Když se podíváme na větší počet obyvatel v Evropské unii, tak co se týče vlastnictví, tak evropský trh není tak integrovaný jako ve Spojených státech. Když se podíváme na to území, tak vidíme, že tady je to mnohem menší a že tady rozhodně není prostor pro srovnání. Ale jde o něco daleko cáhlejšího než počet eh, uživatelů. I pokud máme více uživatelů různých služeb u jedné společnosti, tak i ti mají volbu různých služeb a e, mohou si brát z různých alternativ a tak tomu není v Evropské unii, pouze ve Spojených státech. A zkušenosti ukazují, že pořád je tady e, velká fragmentace, což souvisí s regulačními podmínkami a s těmi rozdíly v regulačních systémech a také s úrovní e, hospodářské soutěže na národních trzích u mobilních služeb. Jsou to také podmínky na začátku celého procesu, tedy například eh, řízení spektra. Pouze vyměňovat si údaje tohoto typu nás, eh, nám nepomůže eh, vyřešit ten problém. Měli bychom také být opatrní s určitými předpoklady, které říkají, co se určitě stane v budoucnosti. Mnoho těch pevných sítí, těch tradičních operátorů jsou čistě národní a to není Eh, žádné eh, žádná optimální velikost, což také proto, že tady máme trhy, jako je Malta a Lucembursko, a na, druhé straně jsou to, je to francouzský nebo německý trh, kde ta situace je naprosto rozdílná. Všechny tyto eh, národní sítě, které se takto od sebe liší, nemůžou být optimální. A jiné větší země mají mnohem výhodnější rozložení Eh, těch sítí, takže to bychom mohli replikovat i na evropské úrovni. Výhody, na které se ptal pan Čečestr, to je ve zprávě Ecoris. To je všechny podrobnosti. Je to pouze jedna z, eh, jeden z těch základů naší zprávy. Myslím, že tam vycházíme z velmi konzervativních odhadů. Hlavní teze v této zprávě zní tak, že e, zlepšíme konkurenceschopnost tím, že e, sloučíme některé trhy, že to je tedy pro tržní eh, mechanismus, že se tím zlepší dynamika na trhu. A tím pomůžeme tomu sektoru, aby byl udržitelnější v budoucnosti, aby byl více zaměřený na přenos dat a aby eh, efektivně využíval své kapacity. Ukazoval jsem to také na grafu. My ty pozitivní dopady eh, vidíme výraznější na některých trzích, na rozdíl od jiných. Pan Ody mluvil o tom digitálním, té digitální propasti v oblasti připojení. A já k tomu mohu dodat, že v oblasti spektra by si státy měly určit podmínky pro pokrytí území sami, tak aby předělování spektra bylo hnací silou pro bezdrátové pokrytí v těch neodlehlejších oblastech. A my víme, že ekonomické aspekty u těch sítí říkají, že nejvýhodnější cenově je právě bezdrátové pokrytí. A včerejší návrh komise také souvisel s snižováním nákladů na zavádění širokopásmového bezdratového připojení, kde ten trh nemůže pokračovat statutem quo. A ještě k otázce pana Čičestra o konzultacích. Nechci říkat, že to byla ta obvyklá 12-týdenní veřejná konzultace, protože to nebylo tak, ale my jsme použili naše vlastní kontakty, také jsme uspořádali setkání s Berek na konci června a s dalšími společnostmi. A kromě toho také to byla debata která vznikla na základě těch předchozích verzí našeho návrhu, které unikly na veřejnost. A myslím si, že jsme tam provedli velké úpravy ve světle toho, co jsme se dozvěděli o stanoviscích zainteresovaných stran. Já nejsem překvapen tím, co jsem 11. září slyšel. A to právě proto, že si myslím, že se nám podařilo většinu toho zohlednit, což neříkám, že říkám, že jsme všem dali, co chtěli slyšet, ale snažili jsme se toho co nejvíce zapracovat. A možná ještě na úplný konec, to se týká exogenních faktorů. Skutečně je pravda, že regulace není sama o sobě klíčem k fungování jakéhokoliv sektoru, ale je to velmi důležitý prvek. A na okraj bych chtěl říci, že eh, náš návrh nějak neovlivňuje fiskální pozici. Ten návrh týkající se schvalování by neměl mít nějaký eh, dopad. Myslím si, že to není, eh, neovlivní daňové, daňové postavení těchto společností, ale Všímáme si, že jsou v Evropské unii eh, tyto rozdíly, které nelze vysvětlit pouze vnějšími faktory. A zejména jsou to některé členské státy, které procházejí eh, velmi obtížným obdobím 2008-2010, kdy eh, se prohloubila ta mm, krize státního zadlužení v Evropě a Konjunkturálně až dosud se to, tak, se to postavení Evropy tak nelišilo například od Spojených států. Takže si myslím, že těmi exogenními faktory ty rozdíly vysvětlit nemůžeme. Myslím, že jsem mluvil dostatečně dlouho a děkuji vám za vaše trpělivost, paní předsedkyně. Dobře, děkuji. Slovo má kolegyně Pilar. Na této úrovni debaty bych vám ráda poděkovala. Pane Vílane, děkuji vám. Ona... Uh, děkuji vám mnohokrát, že jste za námi přišel, že jste s námi o tomto pohovořil. To je začátek této debaty v tomto výboru, takže věřím, že budeme mít ještě další příležitosti. Děkuji mnohokrát. Pilar. Děkuji, děkuji Pilar. Děkuji panu Vílanovi, děkuji panu Karzopulovi. Tímto končím naši první hodinu práce k balíčku o telekomunikacích. Děkuji hostům a připravíme se na hlasování. Bene, siamo tutti presenti. Dobrá, myslím, že jsme všichni přítomni. Prosím, abyste zaujali svoje místa. Passiamo al voto. Přistoupíme k hlasování. První bod Dle pořadu jednání dnešního hlasování je zpráva pana Prusta CARS 2020. Předtím, než přistoupíme k hlasování, provedeme zkušební hlasování. Kdo je pro, zahajuji hlasování. Zkontroluji přítomné. Otevírám hlasování. Ok? Stazione chiusa. Končím hlasování. Všechno v pořádku, přistoupíme tedy k hlasování samotnému. Kompromis 3 pro, proti, Drželi se, schváleno. Návrh 21, kdo je pro, proti, Drželi se, přijato. dále 22. Ale zapomněla jsem říct, že to bylo s ústním pozměňovacím návrhem, ta 21. Bylo požádáno ověření. Votazione chiusa. Končím hlasování. 43. 40 ku 3. V pořádku. Dále tedy 22, návrh 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 39, první část. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, drželi se zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato. 45, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 46 pro, proti, zdrželi se přijato. 47 pro, proti, zdrželi se přijato, 48, 49 společně, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 50, 51 společně, pro, proti, zdrželi se přijato, 53 pro, proti, zdrželi se přijato, 54 pro, proti, zdrželi se přijato, 12 pro, proti, zdrželi se přijato, 58 pro, proti, zdrželi se přijato. 60 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. 68 pro, proti, zdrželi se přijato. 69 pro, proti, zdrželi se přijato. 71, 72 společně pro, proti, zdrželi se přijato. 73 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 74 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, drželi se, přijato. 161 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 80 9 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti zdrželi se přijato. 94 pro, proti zdrželi se přijato. 95 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 97 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis 12 pro, proti zdrželi se přijato. 98 druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se přijato. 19 pro, proti, zdrželi se přijato. 104 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se přijato. 109 pro, proti,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 Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 121 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 122 pro, proti, zdrželi se, přijato. 123 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 124 pro, proti, zdrželi se, přijato. 125 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 150, promiňte, 55 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijato. 140 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se přijato. 16 pro, proti, zdrželi se přijato. 136 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se přijato. 150 a 151 společně pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 152 pro, proti, zdrželi se, přijato. 153 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 154 pro, proti, zdrželi se, přijato. 155 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 162 pro, proti, zdrželi se, přijato. 164 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se přijato. 165 a 166 společně pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 167 pro, proti, zdrželi se přijato. 171 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 169 pro, proti, zdrželi se přijato. 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 175 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 187 a 188 společně pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní hodně postoupíme dopředu a máme tady 22 pro. Návrh tedy, návrh 22, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Číslo 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 3, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 4, pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Otevírám hlasování pro konečné hlasování. Závěrečné hlasování. Končím hlasování. 37 pro, 5 proti, 4 se zdrželi, takže gratuluji panu zpravodaji. Tímto končím toto hlasování. Pojďme dále. Máme zde zprávu Sedo i Alabart k úřadu Berek. Jste připraveni? Můžeme začít. Návrh číslo 21. Pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 1. Pro, proti, drželi se, přijato. Číslo 26. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2. Pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 32 pro, proti, zdrželi se přijato. 33 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 34D, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 36 pro, proti, zdrželi se přijato. 35 pro, proti, Drželi se. Přijato. 37. Pro. Proti. drželi se. Přijato. 38 Paní Trautmann předkládá ústní pozměňovací návrh, jestliže kolegové souhlasí. Děkuji, paní předsedkyně. Viděla jsem, že na tomto seznamu figuruje toto ústní pozměňující, tento ústní pozměňující návrh. Paní Cikau, autorka, nemohla být dnes mezi námi, předpokládám. Je pense que tout le monde l'a sous les yeux. Euh, j'invite les collègues à... Všichni to mají před očima, tak prosím, abyste podpořili tento pozměňovací návrh. Bene. Dobře, nikdo není proti tomu, takže 38 s ústním pozměňovacím návrhem, prosím. Pro, proti. Drželi se. Přijato. 39 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 40 D pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 41 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 44D a 45D pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 pro, proti, zdrželi se přijato, 49 nebo promiňte, 50D, 51D, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se přijato. 53, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se přijato. 55 pro, proti, zdrželi se přijato. 56 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 61D pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se přijato. Následně společně 2, 3, 4 a 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 6 pro, proti, zdrželi se přijato. 9 pro, proti, zdrželi se přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14D, 15D, pro, proti, zdrželi se, přijato. 17D, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18D, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní rozpočet. Tady máme 1 pro, proti zdrželi se přijato 2 pro, proti zdrželi se zamítnuto 3 pro, proti zdrželi se zamítnuto 4 pro, proti zdrželi se zamítnuto 5 pro, proti zdrželi se přijato 6 pro, proti zdrželi se zamítnuto Závěrečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. To se nekýže. Končím hlasování. Dobrá, vypadá to takto 44 pro, 1 proti, takže gratuluji zpravodaji. A nyní pojďme dále. Máme zde hlasování, další zpráva Vicky Ford. a je to o zachycování a skladování uhlíku v Evropě. Můžeme začít. Jste připraveni k této zprávě hlasovat? Návrh číslo dvě Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Číslo jedna Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 3 pro, proti, drželi se, přijato. Číslo 4 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Číslo 5 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Číslo 6 pro, proti, drželi se, přijato. Číslo 7 pro,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 proti, zdrželi se, přijato. Ověříme 25. Ověříme 25, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 35 pro, 7 proti, 2 se zdrželi, přijato. 26. Ne, promiňte, takže kompromis 2. Pro, proti, Omlouvám se, spletla jsem se, je to kompromis 2, teď hlasujeme. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh číslo 32, pro, proti, zdrželi se, přijato. 33, pro, proti, zdrželi se, přijato. 34, pro,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 51. 51, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4, pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 53, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 56, 57 společně. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 59. Astenuti. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 60 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 61 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Závěrečné hlasování elektronicky. zahajují hlasování. Stazione chiusa. Končím hlasování. 39 pro, 5 proti, 1 se zdržel, takže gratuluji paní zpravodajce. A máme zde poslední hlasování dnešního dopoledne. V zásadě to bude jedno hlasování ke dvěma ústním otázkám. Jedna pro radu, jedna pro komisi. Pan Remek. Zahajuji hlasování, prosím. Končím hlasování. 44 pro, jeden se zdržel. Schváleno. Gratuluji. Gratuluji, kolegové. Tímto jsme tedy dokončili hlasování velmi rychle a spořádaně. Děkuji, děkuji všem. Nyní, kdo opouští tento sál, ať odejde rychle a nedělá hluk. Dávám vám tři minuty na opuštění jednacího sálu. Dobře, požádala bych tady kolegy, aby se vrátili na svá místa. Sur la Corée, Chtěla jsem se zeptat kolegů, zda by souhlasili s následujícím. Vzhledem k tomu, že kolegyně Valean i kolegyně Andersdotter zatím nedorazily, tak abychom ale trošku postoupili, mohli bychom nyní uh, si předsunout ty poslední dva body dnešního dopoledne. A to sice. Máme tady takže pan Tošenovský, pokud jste připraven, tak já bych vám dala slovo, abyste nás stručně seznámil o průběhu trialogu, který se vás tady týká. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo eh, k trialogu eh, k širokopásmovému internetu v rámci eh, programu CEF. Ten trialog by měl, jako druhý trialog by měl proběhnout dnes, eh, dnes večer. Eh, mnoho věcí bylo vyjasněno hlavně z oblasti těch technických záležitostí. Vypadá velmi silná zhoda mezi komisí, radou i Evropským parlamentem zůstávají v podstatě tři určité body, které věřím, že by se měly na dnešním trialogu dořešit. Vidím i prostor pro eh, přiblížení těch, těch stanovisek a doufám, že se podaří eh, tímto trialogem ukončit celou tu dlouhou, eh, to dlouhé jednání, protože celý tento materiál se projednává již mnoho měsíců a ten hlavní problém samozřejmě nastal eh, tou změnou finančních eh, objemů, které postihly, tyto změny postihly celý program CEF, kdy právě v případě širokopásmového internetu eh, došlo ke snížení z 10 miliard na 1 miliardu euro doufám že dnes večer se nám podaří společně s radou i s, s komisí eh, tuto celou, eh, celou aktivitu ukončit. samozřejmě eh, nemohu předjímat výsledek trialogu všichni se velmi snažili najít to, ten společný pohled jak z pozice rady tak z pozice parlamentu. chtěl bych poděkovat za Eh, hlavně právní služby eh, z výboru ITRE a spolupracovníků, protože věřím, že eh, tento trialog by mohl být úspěšný. Uvidíme dnes večer, protože skutečně tento program se táhne již velmi dlouhou dobu. Víme, že hlasování ve výboru bylo již před několika, několika týdny nebo měsíci a já bych samozřejmě velmi stál o to, abychom již to postoupili do hlasování do parlamentu. Tolik tedy informace o e, probíhajícím trialogu, který by měl být dnes večer. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát panu kolegovi Tošenovskému a já bych chtěla informovat všechny kolegy a komisi o tom, jaká byla rozhodnutí koordinátorů, kteří se sešli včera večer. V první řadě, co se týče schůzí kontaktní skupiny ACER, bylo rozhodnuto vyžádat si disponibilitu dalších kolegů, respektive pokud tedy budou k dispozici, aby proběhla schůze jednou za rok. Co se týče ITRE, tak by probíhala tedy jednou za rok zpráva pro představení výroční zprávy ACER. To je tedy k tomu bodu ACER. Dále bylo rozhodnuto, že proběhne veřejné slyšení NER 300 a byl schválen program slyšení pro 9. listopadu. Dále došlo k rozdělení zpráv, jednak zpráva o jaderné bezpečnosti zařízení, to dostalo EPP, a další zpráva o kvótách emise skleníkových plynů a rovněž toto dostala EPP. Dále jsem vás ještě chtěla informovat o cestě, o cestě delegace výboru ITRE, která proběhla v termínu 26. až 30. srpna letošního roku. Kromě zde uvedené se této cesty zúčastnili kolegové Wenger Langer a De Castillo za EPP, kolegyně Herco, Kreuzmann a De Matias. A dále také se zde zúčastnili zástupci sekretariátu, pan Bayer a pan Lesňák. Tady této delegaci jsem předsedala tady já a delegace navštívila během jednoho a půl dne Koreu a v rámci této, tohoto času jsme měli možnost navštívit továrnu Samsung a seznámit se s tím, jak mimořádně, mimořádně důležitá je tato firma, tento podnik pro celou Koreu v první řadě ale také, jak je velmi důležitý dopad a přínos této společnosti pro celý západní svět i pro nás. Následně jsme se setkali se zástupci místního schromáždění, jednalo se o výbor odpovědný za obchod a výbor pro energetiku, také jsme se setkali se zástupci ministerstva průmyslu a ministerstva pro výzkum a vývoj a vědu. S nimi jsme hovořili o dopadech nové politiky s ohledem na růst a zaměstnanost. Následně jsme také hovořili o mezinárodní situaci korejského obchodu, hovořili jsme o možném dalším rozvoji obchodních vztahů v souvislosti s novou obchodní dohodou o volném obchodu mezi EU a Koreou. Následně jsme ocestovali do Japonska, kde proběhla celá řada setkání v rámci dvou dnů. Dva dny jsme tedy pobyli v této zemi. Setkali jsme se se zástupci DET, se zástupci e, nezávislé komise, která řeší nehodu ve Fukušimě. Vyslechli jsme si jejich analýzu těch důvodů, proč vůbec k této nehodě došlo. Hovořili jsme s panem Tanakou, který ostatně také vystoupil v našem výboru. Hovořil o dopadech na bezpečnost a na energetickou situaci v Japonsku, kdy ta energetika do velké míry závisí také na dovozech. Eh, setkali jsme se také s firmou EPCO, zástupci firmy EPCO s provozovatelem elektrárny ve Fukushimě, kde jsme se chtěli seznámit lépe s jejich stávajícím akčním plánem a jak to chtějí nastavit do budoucna. Také jsme se setkali s dalšími zástupci výboru DET, kdy jsme konstatovali, že je také velká podobnost mezi japonským výzkumným programem a naším výzkumným progr- programem pro výzkum Horizont 2020. Snažili jsme se tedy hm, prodiskutovat možné hm, možnosti spolupráce mezi Evropou a Japonskem, a to nejenom v oblasti výzkumu, ale také v celé řadě dalších oblastí. Co se týče jaderné bezpečnosti, tak jsme se setkali se s novou agenturou pro jadernou bezpečnost. Rovněž jsme se setkali s zástupci řídícího střediska, které má na starosti právě průmyslové nehody. Se zástupci tohoto sektoru a měli jsme také možnost setkat se s bývalým premiérem Naoto Kanem, který nám přednesl svůj názor, svůj pohled na situaci v tomto sektoru. My jsme vyjádřili veliký zájem o to, co tam momentálně probíhá. A Eh, abych nějak tak schrnula tuto návštěvu v Koreji a v Japonsku, tak bych chtěla říci, že to byla velice zajímavá delegace. Ten program byl skutečně velice nabitý a rovněž velmi vyvážený. Co se týče mm, kolegů, kteří by se chtěli seznámit podrobněji s tím, co jsme se dozvěděli během této cesty, tak máme k dispozici také celou řadu dokumentů, které jsme přivezli. Je to všechno k dispozici na našem sekretariátu, takže kdo bude mít zájem, můžete si o to zažádat a dostanete vše k dispozici, abyste dostali opravdu velmi přesné a podrobné informace. Nevím, jestliže někdo z kolegů, kdo se zúčastnili této cesty, si přeje také vystoupit. Pokud ne, tak přejdeme, nebo respektive pojďme trochu tady zpátky v tom pořadu jednání. Já bych chtěla dokončit také, takže poslední bod, komu se vyjádřil pan kolega Tošenovský a já bych ještě teď chtěla požádat pana kolegu Valeána, ještě předtím, než přistoupí ke svému bodu, zda by mohl pohovořit tomu trialogu. A poté potom se vrátíme k té zprávě. A tím dokončíme tento pořad. Mluvíme teď o tom trilogu nebo o tom, o tom e-kolu? Um, ehm, guardi, siccome abbiamo anticipato. Takže jak jsem říkala, my jsme ty poslední dva body pořadu jednání už předtím si vyslechli a teď tady zůstává vaše zpráva a zpráva paní Anterdoter. Takže prosím, abychom to dokončili a také něko, několik slov k trialogu. Takže, vážení kolegové, my jsme ukončili trialog o investičních projektech v energetické infrastruktuře. Už to bylo druhý, druhé zasedání. O toto nařízení o oznamování komisie investičních projektů v EU bylo parlamentu předloženo již po druhé. Po té, co Evropský soudní dvůr vynesl rozhodnutí, které zrušilo nařízení z roku 2009, které parlament spochybnil na, z důvodu právního základu. To nařízení, to nově navržené nařízení bylo prakticky stejné, co se obsahu týče, ale řada pozměňovacích návodů parlamentu z roku 2010 tam bylo zapracováno, takže já teď mohu říci, že výsledky jednání s radou před dvěma týdny jsou pozitivní k dvojí oznamovací povinnosti. E, jsme navrhli, aby komise podpořila členské státy, aby nevznikalo nadměrné břemeno, e, jak pro orgány, tak pro podniky. Potom jde o režim důvěrnosti, který byl posílen. E, rozsah působnosti byl vyjasněn tak, aby zahrnoval energetické projekty u ropy, elektřiny, plynu, včetně elektřiny z obnovitelných zdrojů u hnědého černého uhlí a kogenerace elektřiny a tepla a také zahrnuje projekty, které souvisí eh, s biopalivy a s zachycováním uhlíku. Eh, také mm, ukládání eh, elektřiny je zahrnuto. Zvažovali jsme také možnost rozšířit rozsah působnosti, abychom tam zahrnuli těžbu plynu, ropy a uhlí, terminály pro SNG, tedy komprimovaný eh, zemní plyn, a také jestli máme zavést nějaký práh pro zařízení, tedy snížit tento práh. Ten poslední bod, podle mě velmi důležitý, protože víme, že eh, delokalizovaná produkce elektřiny je čím narůstajícím trendem a v budoucnosti bychom eh, to měli sledovat velmi pečlivě, abychom měli úplný přehled o tom, jak se to vyvíjí. A je tedy potřeba sbírat eh, data. My jsme všichni Eh, se zajímali o to, jestli tento nástroj bude využívat efektivně, aby to nebylo zbytečné sbírání dat. Snažili jsme se tam najít mezery mezi poptávkou po energii a dodávkami a překážky, které brání investicím. Skombinováno s eh, Connecting Europe Facility. Myslím, že by se nám mělo podařit dokončit eh, jednotný evropský trh a připojit více zdrojů energii k přenosové soustavě. Děkuji, děkuji paní kolegyně Valean za to, že nás informovala o průběhu trialogu tady k tomuto bodu a nyní přistoupíme k vaší zprávě o zavedení interoperabilní služby e-call v celé EU. Prosím, máte slovo. Děkuji. Rozhodnutí o zavedení interoperabilní služby e-call v celé EU je, jak víte, doprovázeno tak zaváděním této služby v autech. U té zprávy jsem také zpravodajkou, ale to se bude řešit až později. Ten první návrh který teď projednáváme, rozhodnutí na evropské úrovni, aby všechny členské státy zavedly PSPE infrastrukturu, tedy v podstatě call centra, která by měla na starosti e, reakci na tyto nouzové hovory. Jde o to o zajištění kontinuity, interoperability této služby v celé Evropské unii. Já vítám Ehm, tento návrh. Je to jedna z velkých priorit pro celou Unii. Systém ehm, e-calls v autech by mohl také vést k výraznému snížení úmrtí a vážných nehod, ehm, dopravních nehod. Myslím, že eh, před máme ještě dlouhou cestu. V roce 2012 přišlo život 12 tisíc lidí a x tisíc jich bylo eh, vážně zraněno v důsledku dopravních dehod, nehod v Evropě. Je to také velké ekonomické břemeno, asi 130 miliard euro. Jsou ty náklady pro celou společnost každý rok. A proto si myslíme, že tyto bezpečnostní by mohly zlepšit rychlost reakce s tím, že byla rychlejší asi o 10 minut, tím, že by byly rychle upozorněny záchranné služby, a to automaticky, a to přesto, eh, že ten řidič nebo spolujezdec je bezvědomý nebo není eh, schopen eh, zavolat. Tato služba by mohla urychlit příjezd záchranných služeb o 40% v městských oblastech a o 50% ve venkovských oblastech. Jako zpravodajka eh, velmi vítám tento návrh. Bylo tam předloženo několik málo pozměňovacích návrhů. Ten první se týká data zavedení, které stanovuje Komise pro, na 1. října 2015. Myslím, že je to moc ambiciozní, jak pro členské státy, tak pro eh, všechny soukromé operátory, nebo aspoň část z nich technické úpravy těch standardů musí být definovány akty přenesené eh, pravomoci a budou k dispozici teprve v polovině roku 2014, což znamená, že české státy budou mít málo času na to, aby tu infrastrukturu PSAP, e EP, PSAP mohly zavést. Takže bych eh, navrhovala odložení toho data o 9 měsíců na 1. června 2016. Druhá otázka, kterou jsem chtěla zmínit, je potřeba zdůraznit potřebu zajištění rovného přístupu pro všechny občanky klince 112 a, záchranný, a k záchranným službám, nejenom pro uživatele aut. V roce 2007 Evropský parlament eh, požadoval, aby byly poskytovány přesná spolehlivé informace o místě, kde se ten volající nachází. Nicméně v písemném prohlášení v roce 2011 bylo to ve formě usnesení, hovoříme o květnu 2013. A tam tedy eh, žádáme odpověď od komise, ale přestože ta technologie je dostupná, komise nic podobného nenavrhla. Zavedení ICO potvrzuje, že data o lokalizaci by mohla být, GNSS by mohla být efektivně přenášena prostřednictvím mobilu. Představovalo by to asi 1,7 eh, celkového počtu těch nouzových eh, volání a proto si myslíme, by to vedlo k tomu, že by ti eh, občané byli nalezeni prostřednictvím této služby teprve po zavolání na linku 112. Chceme, aby stejná míra spolehlivosti a přesnosti o lokalizaci volajícího byla eh, probíhala prostřednictvím mobilních mm, telefonů. Tím by ty záchranné služby mohly maximalizovat prospěch eh, z této technologie GNSS, protože se odhaduje, že 5,5 eh, těch nouzových hovorů budou učiněny v porovnání s těmi asi 320 miliony, celkovým, já tím počítám 320 milionů záchranných nebo těch nouzových hovorů. A tím pádem eh, budou více využívány tyto technologie. A jsem ráda, že podobný pozměňovací návrh předložil také zpravodaj na výboru pro dopravu a i na výboru pro IMKO možná Musíme vyslat uh, silný signál komisi a já určitě doufám, že parlament to bude důrazně požadovat, podobně jako v minulosti. A doufám, že také podpoříte tuto zprávu. Grazie, la parola al collego. Děkuji, slovo má pan kolega Belek. Thanks very much. Uh... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ano, určitě. Měli bychom také projednávat nařízení týkající se typového schvalování zařízení e-call. To bude v pozdější fázi. Eh, ta zpráva ale obsahuje také různé citlivé záležitosti. Tady tato zpráva paní kolegyně Valean eh, se zabývá těmi službami PSAP, to jsou tedy takové ty služby nouzové pomoci můžeme to vzít velice stručně. My souhlasíme s většinou těch věcí, které paní zpravodajka tady zmiňuje, které tady předkládá. Ona nám tady také připomíná to usnesení, které parlament schválil v loňském roce v červenci a také to písemné prohlášení. Většina těch aspektů je zapracována do textu komise, ale nikoli všechny. A my si myslíme, že ty úpravy, které navrhuje paní zpravodajka, že se ubírají správným směrem. Paní předsedkyně, jenom dvě věci, k ním bych se ještě rád podrobněji vyjádřil. Ano, jistě, je důležité, aby členské státy dnes učinili co nejrychleji opatření proto, aby mohly být používána tato nezbytná technická infrastruktura tak, aby tyto služby mohly eh, reagovat na e-koly, na tyto, tato volání z vozidel. Samozřejmě zazněla tady ta čísla, nemusíme tedy opakovat, ale veliká výhoda instalace eh, těchto zařízení e-call do vozidel je tedy jistě zřejmá. Byl zmíněn také zpravodaj ve výboru doprava, který navrhuje držet se data 1. října 2015. To je opravdu velice rychle. Samozřejmě, pokud by to bylo možné, bylo by to výborné, ale je potřeba si uvědomit, že to je za méně než dva roky. Je to velice ambiciozní. Čili otázka je, lze to skutečně provést? Je to to proveditelné ve všech členských státech, aby byly připraveny eh, za méně než dva roky? Doufám, že ano, ale možná to, co navrhuje paní Valean, abychom členským státům, abychom těm službám jim dali víc času, možná nějakých tedy 8-9 dalších měsíců. Zamysleme se nad tím, to není špatný návrh. Vypadá to, že se provádí už několik pilotních projektů. Je to takzvaný projekt Hero 1 a 1 2 možná Evropská komise. Doufám, že tady je někdo příslušný z Evropské komise, by nás mohl informovat o aktuální situaci, o výstupu těchto projektů a na základě těch informací možná bychom také mohli učinit naše rozhodnutí. Potom druhá věc, paní předsedkyně. Hmm, chtěl bych eh, tady hovořit tedy o tom, co říká paní zpravodajka, když navrhuje, aby se rozšířila ta působnost, ta aplikace. Uh, že tedy by se nejednalo jenom o volání z automobilů, které se dostanou do nehody, že by se lokalizovala, ale vlastně každé volání, které by přišlo na to číslo 112, by bylo možné e, zeměpisně lokalizovat. A opět otázka je, pokud by to bylo proveditelné, tak kdo, kdo by byl proti tomu rozšíření? Samozřejmě my všichni jsme pro, a paní zpravodajka hovořila o tom také, že ono ve finále tedy ty e-koly by představovaly méně než 2%. Méně než 2% veškerých telefonátů, které přicházejí na linku 112 a na další e, nouzová čísla. Čili do jak, pokud by to bylo tedy možné rozšířit to na telefonáty na veškerá nouzová čísla. A možná také k tomuto by komise nám mohla něco říci ještě předtím, než učiníme příslušné rozhodnutí. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji a slovo má pan kolega Tošenovský, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já také mm, souhlasím s paní eh, zpravodajkou, že tento systém je velmi důležitý i v návaznosti na využití GNSS jako systému, který bude neustále v současné době vstupovat do života ve větší míře. E, já si myslím, že je důležité to, co je ve zprávě zdůrazněno, že musí zůstat určitá individuální rozhodovací, rozhodovací proces e, těch postižených, protože se e, i z důvodu psychologického musíme velmi, velmi opatrně k tomu přistupovat, aby lidé neměli nějaký velký pocit, že eh, za ně rozhoduje někdo jiný a tento systém, musíme si uvědomovat, že vstupuje do velmi složitého prostředí, co, co s tím souvisí. Souhlasím s paní zpravodajkou, že mě také, a pan kolega přede mnou eh, to zdůrazňoval, termín 2015 při, připadá skutečně eh, velmi rychlý a i z důvodu tak jak znám různé systémy v evropě protože jsem se na některých podílel vím že takováto implementace je, může být velmi složitá protože systémy eh, tísňového volání se v rámci evropy liší svým použitím jednotlivých složek a proto bych byl velmi opatrný v přílišné ambicióznosti. tady není důležité eh, jestli to zavedeme o rok dříve tady je zásadní že tento systém když bude zaveden musí stoprocentně fungovat. i testovací fáze si dovedu představit že bude trvat eh, nějakou dobu než to bude stoprocentně implementováno do stávajících eh, záchranných systémů a také bych se přimlouval abychom zde určitou časovou ambicióznost eh, před posunuli a předřadili tomu stoprocentní fungování i s, eh, s, s otestováním přesnosti lokalizace a fungování celého tohoto systému. Protože všechny eh, automatizované systémy v, eh, v záchraně životu jsou velmi citlivé, musíme si uvědomit, že tyto linky na sebe, tísňové linky na sebe budou přebírat i výraznou právní zodpovědnost k celému tomuto ději a tato právní zodpovědnost musí být také vyřešena z hlediska bezpečnosti těchto systémů a spole, hlavně spolehlivosti. Velmi podporuji tuto zprávu a myslím si, že paní zpravodajka přesně vystihla ten problém i určité citlivosti nasazení tohoto systému a já bych skutečně varoval před přílišnou ambiciozností, abychom abychom nespůsobili nějaké větší problémy v nasazování tak důležitého systému. Děkuji, paní předsedkyně. Grazie. La parola collega Prodi. Pre. Děkuji, slovo má pan kolega Prodi. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že toto téma je mimořádně důležité. Pochopitelně Eh, pomocí různých automatických systémů, které mohou fungovat během eh, silničních nehod, je zde tedy tato možnost získávat bezprostřední informace o závažnosti nehody či o umístění. K tomuto již máme k dispozici příslušné technologie. Dochází ovšem k celé řadě dalších nehod, kde není takováto možnost získávat základní informace v reálném čase. A to jsou informace, které by možná mohly být eh, zpřístupněny, poskytnuty k dispozici bezprostředními pozorovateli na místě nehody, a zde tedy musíme dát tu možnost například eh, umožnit lokalizaci a informaci o závažnosti nehody prostřednictvím mobilního telefonu. To znamená tedy hledat takové aplikace, které mohou poskytnout automatickou lokalizaci prostřednictvím určitého kódu, který by informoval o typu nehody a o závažnosti nohady, kromě, záva, eh, kromě té lokalizace. Tady řekněme, že třeba ti svědci té nehody by měli být možnost poskytovat informace v prakticky reálném čase o té nehodě jiného typu než dopravního. Specifica applicazione che per esempio potrebbe takže například vytváření některých takových aplikací, které by se potom používaly například v těch takzvaných smartphonech. Děkuji panu kolegu Prodymu. Není tady zastoupena komise, protože eh, bohužel mus... A ne, tak již dorazila komise. Takže komise, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a omlouvám se za spoždění, ale právě jsme o stejném tématu debatovali ve výboru pro dopravu, takže to je potom složité. A možná proto tady nezodpovím na všechny otázky, které zde dnes zazněly. Nicméně můžeme na ně zodpovědět písemně. K pozměňovacím návrhům k tomuto textu tak mám pocit, že při nejmenším jeden eh, se týká těch té linky 112 a eh, mobilních telefonů, které podporují systém GNSS. Musíme pochopit cíl tady tohoto mm, pozměňovacího návrhu, že tady jde o to zajistit, aby úroveň služeb byla úplně stejná pro uživatele linky 112 bez ohledu na to, zda použijí mobilní telefon nebo zda použijí systém e-call ve svém vozidle. Nicméně to se velice obtížně zajistí, protože ty technologie nejsou stejné a například eh, třeba v mobilním telefonu GNSS nemusí fungovat, protože třeba se vybije baterie, nebo někdo, kdo používá mobilní telefon, je někde uvnitř budovy a jak víte, tak tam ta možnost lokalizace je opět velice omezena. Právě proto tedy v souvislosti s tímto pozměvacím návrhem si myslíme, že by bylo velmi obtížné zajistit takovouto ekvivalenci, tu stejnou úroveň těchto služeb. Další věc, Lingo 112 obecně spadá pod směrnici o univerzální službě a i u mobilních telefonů by se to mělo tedy stejně řešit ve stejném rámci, tato otázka. Děkuji. Bez mikrofonu. Bez mikrofonu. Um, thank you to colleague. Děkuji, že jste podpořili tuto zprávu Myslím, že parlament bude jednotný v této věci jako obvykle, takže vám ještě jednou děkuji eh, za vaše připomínky a podporu. A komisi bych řekla, že tento argument není překvapivý, ten známe velmi dlouho, ale doufáme, že s větším odhodláním eh, komise nalezne nějaké řešení. telekomunikační automobilový sektor ví, že ty příslušné aplikace lze vyvinout, že ty technologie jsou k dispozici a že určitě s tím můžeme něco udělat. Takže budeme pokračovat v debatě o této problematice a já doufám, že dospějeme k dobrým výsledkům této zprávy. Grazie. Děkuji paní kolegyně Valean. Co se týče lhuty pro předložení pozměňovacích návrhů, tak je to ve čtvrtek 7. listopadu v poledne. Nyní přistupme k poslednímu bodu dnešního pořadu jednání, který se týká programu na podporu pozorování a sledování vesmíru. Paní kolegyně Anders Dotter bohužel onemocněla. Doufáme, že se co nejdříve uzdraví. Paní kolegyně požádala panu kolegu Johnsona, aby předlesl její zprávu. Děkuji. Máte slovo, pane kolego. Eh, yes, uh, thank you very much. Děkuji. Dovolte mi, abych vám přečetl prohlášení paní Andersdotter. Já jsem to předtím ani nečetl, takže se omlouvám, pokud to nebude úplně koherentní, ale přečtu to, abychom potom mohli vést výměnu názorů. Cituji tedy. Vážení kolegové, děkuji, že jste mi dali příležitost eh, představit tady návrh zprávy o zřízení programu na podporu pozorování a sledování vesmíru. Myslím, že tento program by mohl přispět k vytváření evropských kapacit pro pozorování a sledování vesmíru, aby se zabránilo riziku kolizí vesmírných eh, objektů nebo s vesmírnými odpady. Má to podporu veřejnosti, soukromého sektoru, veřejné zprávy, které všechny závisejí na infrastruktuře ve vesmíru. To je relevantní také pro zajištění dlouhodobé dostupnosti zařízení na oběžné dráze, jako jsou satelity Galileo a Copernicus. Je to první, jsou to první zařízení tohoto typu a my doufáme, že se eh, budou združovat eh, všechny tyto služby a že to povede k nabídce produktu pro spotřebitele. Bude potřeba, aby se zúročilo know-how ESA, a proto byl předložen také pozměňovací návrh 28 u článku 10. ESA je jedinou kvalifikovanou institucí v EU, těmto věcem. Pokud ESA nebude schopna kontrolovat tento program, tak musí minimálně poskytovat své odborné znalosti nebo data. Článek 3, 8, 1, 8. To bylo tam navrhujeme vypuštění odkazu na stávající senzory, abychom se vyhnuli nejeznotnačnosti, co to přesně má znamenat. A u článku 4 to, co komise navrhovala, je sice dobře formulováno, ale my tam navrhujeme doplnění ještě o další informační služby, tak aby byly otevřeny dveře dalším budoucím zlepšením, která by mohla vzniknout na základě eh, zpětné vazby uživatelů. To by mělo zahrnovat například veřejné katalogy, o vesmírných objektech, tak aby to vedlo k vytváření nových aplikací. To by mohlo přinést větší přenou hodnotu. Dále potřeba vyjasnit výdaje. Měl by se vytvořit rozpočet 70 milionů a to je uvedeno u pozměňovacího číslo 30. Nemělo by to jít ponecháno na přílohu. Měly by to být čtyři zdroje, které předpokládá komise, Horizont 2020, Galileo, Copernicus a vnitřní bezpečnost. Příspěvek jednotlivých eh, fondů eh, musí být předmětem ještě diskuse. Já bych chtěl zdůraznit Fond eh, pro vnitřní bezpečnost, který má chránit kritickou infrastrukturu. Tyto technologie jsou velmi důležité, přestože to možná není úplně známo. Navrhuji, abychom navrhli legislativní rámec pro tento program a stanovili cíle. Jde o zajištění dlouhodobé budoucnosti vesmírného programu v Evropě. To je hlavní cíl. A to by mělo zůstat všem na paměti také. Se navrhuje definice propojení senzorů a služby SST u článku 3. To by měly být hlavní cíle pozměňovacího návrhu 19. Na základě toho se budou vytvářet konkrétní opatření v komise. A na závěr víceletý pracovní program by měl obsahovat tyto priority. To bylo možné měnit prostřednictvím postupu článku 6. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, děkuji kolegyni Andersdotter v zastoupení. A nyní má slovo kolegyně Macejkovič. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem stínová zpravodajka EPP pro otázku programu na podporu pozorování a sledování vesmíru. A chtěla bych říct, že všichni závisíme na vesmírné infrastruktuře, protože jinak by nefungovaly naše mobilní telefony. V návrhu zprávy jsou některé věci ze strany paní zpravodajky jasnější než v původním návrhu komise ale myslím si, že přece jenom potřebujeme ještě dále pokročit v této složce, abychom zajistili skutečný úspěch. Podle mě hlavní témata, která je potřeba ještě dořešit, jsou následující. Za prvé nejistý rozpočet. Paní zpravodajka ve své zprávě doplnila 70 milionů do základního aktu, ale já jsem tam neviděla žádný eh, podnikatelský plán, podnikatelský záměr k tomuto rozpočtu. Ta nejistota u tohoto programu mě stále znepokojuje. I když ten rozpočet náležitě specifikujeme, tak eh, bez jistoty z programu Kopernikus je možné, že to nedotáhneme do konce. Na druhé straně potřebujeme jednat co nejrychleji, vzhledem k tomu, že naše legislativní období brzy skončí. I když to vypadá trošku jako, že předbíháme sami sebe. Pan kolega Calvajo je zpravodajem pro výbor eh, pro rozpočet. Myslím si, že jestliže to hlasování má proběhnout příští týden, měli bychom velmi pečlivě se nad tím zamyslet. Eh, také co se týče financování z programu Horizon 2020. Horizon 2020 by měl být použit pro využití výzkumných aktivit týkajících se malých a středních podniků a jiných. Dal, za třetí, eh, kroky a aktivity v rámci programu. Paní zpravodajka také změnila strukturu a přidala tam určité cíle a záměry ale měli bychom také zajistit, že ty finanční prostředky budou vynaloženy na konkrétní akce. Návrh komise můžeme vylepšit tím, že ho učiníme více konkrétní. Je zřejmé, že to bude obtížné eh, ve spolupráci s radou, protože tam by byla raději, aby to tak konkrétní nebylo. Ale měli bychom od samého začátku na ně tlačit, abychom na konci dosáhli uspokojivých výsledků. Také eh, tady jde o to, které členské státy budou součástí konzorcia a jakým způsobem se to promítne do jejich kroků a cílů. Ty dveře bychom zavírat neměli. Souhlasím s tím, že toto jsou tedy hlavní body, které je potřeba ještě dále prodiskutovat. A myslím si, že to, jak je celá politika nastavena v rámci zprávy poskytuje jistotu členským státům. Těším se tedy na další spolupráci, na další diskusy a chtěla bych vás vyzvat, abyste podpořili také moje pozměňovací návrhy. Doufám, že ta lhuta stále platí, tedy 13. listopadu. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan kolega Prody, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Domnívám se, že tady tento program eh, lokalizace předmětů na oběžné dráze je naprosto zásadní pro evropské zájmy a vesmírnou politiku, protože by umožnil Evropské unii připojit se k Spojeným státům americkým v tomto vedoucím sektoru v oblasti výzkumu a vývoje, což by mělo dopady na náš průmyslový sektor, který zatím není dostatečně konkurenceschopný na světovém poli. To by umožnilo posadit se k jednomu stolu v rámci transatlantických jednání a mít důležitější, významnější úlohu a také by to podpořilo zaměstnanost v takto vysoce specializované oblasti. Dopady eh, programu na bezpečnost osob či životní prostředí či komunikaci jsou více než zřejmé zpráva a řízení toho, k čemu dochází k vesmíru, musí probíhat zároveň ruku v ruce s tím, jak budeme sledovat to, co se děje na místním území. Protože to vše je velmi důležitý, má velmi důležitý politický význam pro naši budoucnost. Jakým způsobem zajistíme financování tohoto programu? Na začátku eh, to finanční pokrytí mělo být zajištěno z programu Horizon 2020, poté z programu Galileo, nyní se mluví o Koperniku, ale není zřejmé dnes, jestliže tady tato iniciativa skutečně spatří světlo světa a jaké ty zdroje přesně budou. Paní zpravodajka tedy velice dobře se snaží o to konkrétně specifikovat eh, těch 70 milionů euro, což je opravdu zanedbatelná částka při financování takto důležitých oblastí. Mám v úmyslu předložit několik pozměňovacích návrhů, kde se budu snažit také definovat úlohu pojišťovnických společností, které obvykle pokrývají rizika satelitu, Pojištění případných nehod vyplývajících z kolize ve vesmíru by měla být řízena stejně tak jako u nehod automobilových, lodních, vlakových či jakékoliv jiné infrastruktury ve veřejném zájmu. Zde by mohla být pokryta také jiná riz, další rizika dalšího typu, třeba sluneční bouře. E, dále bych chtěl také zmínit možnost eh, umístěvání prostřednictvím eh, různých teleskopů a optických zařízení, protože tímto by bylo možné lokalizovat i velice vzdálené objekty. Vzhledem k tomu, že radarová lokalizace eh, je na velké vzdálenosti poněkud nepřesná. Nejsem si zatím zcela jistý, jakou úlohu přesně by tady měla sehrávat Evropská vesmírná agentura ESA eh, v rámci tohoto programu, který souvisí také s ostatními vesmírnými programy a který vyžaduje konkrétní kroky. Možná by bylo vhodné ustavit pracovní skupinu na vysoké úrovni ad hoc, která by vymezila eh, komplexní vztahy mezi EU a agenturou ESA na další 25 let. Možná aktivní úloha agentury ENISA, tedy agentury, která má na starosti ochranu sítí a informací, eh, tak toto bychom také možná mohli zvážit, tu úlohu této agentury, protože eh, bezpečnostní aspekty jsou velice důležité a nesmíme na ně při tomto programu zapomínat. Děkuji, děkuji panu kolegovi Prodymu a slovo má pan kolega Johnson, prosím. Glante ne klantem. Děkuji. Jenom velmi stručně. Chci se připojit k kolegovi Prodymu a k ostatním. Já mám stejné obavy o financování v ostatní. Na jedné straně tady je určitá infrastruktura, která už byla instalovaná, kterou musíme chránit, ale neměli bychom brát eh, peníze z těch programů, které jim mají sloužit. Možná, že to eh, eh, zní z úst poslance trochu zvláštně, ale já jsem pro ten návrh komise, která chce být flexibilní v tom financování. Neměli bychom to nějak přesně stanovat, nemáme finanční výhledy, nemáme eh, pevný rozpočet na horizont 2020, takže pokud to tady teď chceme tak schvalovat, tak nesmíme tu flexibilitu ohrožovat. A za druhé, Jde o to, co chceme dosáhnout touto technologií. Chceme to více propojit s vědou, s výzkumem. Čím menší jsou ty součástky smíru, tím horší je to, ale i desetimetrový, desetimetrový kousek e, e, nějakého satelitu může způsobit obrovské škody. A s tím se musí něco dělat. chci vyjádřit naději, že všichni udělají proto, abychom ehm, se zaměřili na budoucnost, na to, abychom identifikovali všechny ty objekty ve smíru, ale potom musíme se rozhodnout, co, jak s nimi naložit. A to bude asi v příštím volebním obdobu, kdy budeme hovořit o tom, jak zamezit tomu šrotu, protože kolikrát by mohlo dojít k tomu, že budou odhaleny ty spravodajské satelity, které některé členské státy mají tajně na oběžné dráze. A já také předložím během té lhuty, kterou máme, pozměňovací návrhy. Grazie. Děkuji, slovo má paní kolegyně Karvaj. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, I'm the uh, rapporteur on the SS budget. Já jsem zpravodajkou k rozpočtu SSN. Některé z těch věcí, které tady zazněly, jsou proto relevantní. Na rozpočtovém výboru už jsme schválili stanovisko. Já předkládám dva pozměňovací návrhy. Co se týká rozpočtu, tom návrhu, právně, návrhu právního aktu není žádný specifický eh, rozpočet, takže já si myslím, že je potřeba tam uvést tu částku maximálně 70 milionů eh, na příštích 7 let. A ten návrh právně aktu sám o sobě nevyjasňuje, odkud ty prostředky mají přijít. A já tedy předkládám návrh aby Galileo a Kopernikus byly těmi hlavními zdroji. Potom je to ten zdroj pro interní bezpečnost, ten by také měl přispět v těch oblastech, které s bezpečností souvisí. A potom Horizont 2020 by měl přispět pouze na výzkum. Děkuji. Bene, la commissione... Děkuji mnohokrát. Přeje si něco k tomu doplnit komise, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Komise k tomu v této fázi nemá nějaké zásadnější připomínky, ale možná má takovou poznámku, o kterou bychom se s vámi rádi podělili. Já myslím, že ty pozměňovací návrhy zohledňují obavy v souvislosti se zajištěním financování tohoto programu. A zmínilo to tady několik kolegů. Komise eh, si není jistá, že by ten odkaz o maximu také tam neměl být brán v potaz. Nejenom zmínka o minimu. Protože jde prostě o to, jak zajistit financování. Čili to je jenom taková připomínka, kterou jsem zde chtěl vznést. Grazie. Děkuji. A nyní pro závěrečné shrnutí opět dávám slovo panu kolegy, kolegovi Johnsonovi. Já jsem jenom chtěla říci jménem Amélie, že eh, vám velice děkuji za vaše poznámky. Ona zde tedy bohužel být nemohla, nemohla je vyslechnout. Eh, obdrží tedy ode mě poznámky a jistě se ještě k diskusi vrátí. Já jenom něco jako stínový zpravodaj za ALDE. Je určitě velice důležité pohovořit o financování. A teď se vrátím jakoby do eh, pozice Emelie a věřím, že se velice těší na diskusi i se stínovými zpravodaji a se všemi ostatními. Takže jménem Amélie vám všem děkuji za vaše vystoupení. Děkuji, děkuji pane kolegovi Johnsonovi. Připomínám, huta pro pozměňovací návrhy je středa 13. listopadu v poledne. Děkuji všem kolegům a připomínám, že příští schůze se uskuteční 7. listopadu od 9 do 12.30. To bude společná schůze mezi Envy a ITRE. A další naše schůze samostatná bude 27. listopadu. Děkuji vám všem za vaši práci. Jak vidíte, skončili jsme dříve, takže máte k dispozici jednu hodinu navíc. Naschledanou.